spokojení nad tím, že se nám podařilo dosáhnout této dohody, která zlepší provoz mezi Evropskou unii a Vietnamem. Děkuji, takže tímto uzavírám rozpravu a budeme hlasovat dnes v 11.30. Pořad jednání nyní otevírá zcela jiný bod, to je zpráva paní Balzany o přípravě rozpočtu na rok 2012. Takže dám, nechám pana komisaře, aby si sedl. A dávám tedy slovo na, za, na zahájení paní Balzány, nač, jakožto zpravodajce, na čtyři minuty. Il documento che oggi al nostro esame non è... Dokument, který dnes eh, máme, se netýká jenom priorit Eh, příštího rozpočtu, ale je to také strategický dokument eh, týkající se nové role, které evropský rozpočet musí mít v rámci lepšího ekonomického finančního řízení. Je to vlastně první část tohoto semestru a tento semestr by měl poskytnout maximální koordinaci mezi rozpočtem EU a národními rozpočty. Jde o to, abychom docílili maximálních eh, synergických efektů, to se týká zejména jedničky. Konvergence rozpočtů členských států s přihlédnutím k cílů EU. Tyto evropské cíle mohou eh, být cíle strategie Evropy 2020, nic jiného. Je tam pět klíčových cílů a sedm velkých iniciativ. Jsou to důležité cíle, které jsou eh, velmi ambiciozní. První je velmi důležitý. Jde o to, vytvořit Evropu, kde bude více pracovních míst a to pomocí správných investic. To znamená, Nechceme ztrácet čas. Eh, strategie Evropa 2020 se musí zrealizovat a musíme začít prvním cílem, což je víc pracovních míst v Evropě. Proto je tak důležité a naléhavé, abychom strate- rozměr strategii, eh, strategie 2020 definovali také v rozpočtu. To ale předpokládá dvě věci. Musíme ty věci naplánovat a musíme je plánovat s ohledem na budoucnost. Plánovat znamená matematickým způsobem ve vazbě na realitu. Pouhé matematické navýšení není k ničemu. Jde o to, abychom viděli také programy, které potřebujeme s ohledem na strategii 2020. Jde o to, že pod se musíme soustředit zejména na závazky, nikoliv eh, nejen na platby, protože právě závazky mohou ovlivňovat a strukturovat budoucnost trvale udržitelným způsobem. Další důležité téma je flexibilita. Jsme na konci programovacího období a rozpočet proto není pružný. Eh, musíme tedy zvážit eh, všechny nástroje, které přispívají k flexibilitě, protože ty jsou důležité pro rozpočet, který teď stanovujeme. Pokud eh, chceme udělat nejen první krok v rámci strategie 2020, nesmíme selhat, tak jak jsme to zažili v minulosti. Chceme eh, rozumný a účinný rozpočet a tyto cíle můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud trpělivě a od začátku vytvoříme nové klima pro spolupráci mezi institucemi. Institucionální spolupráce je velká výzva na základě Lisabonské smlouvy. Velmi často se na to zapomíná, ale tato spolupráce také znamená novou a musí znamenat novou rovnováhu v té spolupráci. A rozpočet není jen strategickou záležitostí, ale také skutečným nástrojem pro toto. Nyní dávám slovo panu Levandovskému za komisi. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, Vítám pozici parlamentu eh, k prioritám rozpočtu na rok 2012, jak je to promítnuto v navržených vodítkách. Komise má mm, právo iniciativy a to znamená, že samozřejmě musí brát v potaz eh, pokyny parlamentu i rady. Na straně druhé eh, musíme mm, brát v potaz i nejaktuálnější údaje přicházející ze 27 členských států, které jsou pak tak pečlivě prověřeny našimi službami. A to musí být zapracováno eh, do návrhu rozpočtu eh, v Dubnu. Toto je vlastně již mm, druhý eh, test mm, mm, procesu v rámci Lisabonské smlouvy a nyní se nacházíme v kontextu finanční konsolidace. Já se domnívám, že jednat zodpovědně v takovémto kontextu znamená na jedné straně brát v potaz a reagovat na všechny fiskální finanční eh, povinnosti a závazky Evropské unie, ale samozřejmě též přihlížet ke kontextu úsporných opatření členských států. Nikdo nemůže odporovat tomu, eh, že eh, nyní víc než kdy jindy úsilí eh, sestavit eh, rozpočet eh, na zásadách velmi restriktivních a vlastně udržitelných principů je důležité, ale současně musíme také využít tento nástroj evropského rozpočtu, abychom pomohli Evropě v postkrizové situaci. A z tohoto důvodu chci připomenout dva rozdíly mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. Národní rozpočty rozpočty se týkají zejména sociálních transferů a spotřeby. Evropský rozpočet je zaměřen na mm, investice s eh, eh, mnohačetnými eh, důsledky, zejména růst a mm, vytváření pracovních míst. Takže toto musíme brát v potaz, když uspůsobujeme ten konečný návrh rozpočtu na rok 2012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 Eh, spravodajka Balzány a také předseda komise to jasně vyjádřili. My musíme zajistit dostatečné financování ehm, strategie 2020. Ano, musíme také koordinovat úsilí národních a evropského rozpočtu. A na druhé straně musíme být velmi přísní, pokud jde o administrativní ehm, výdaje. Ehm, ty musí činit méně než 1% administrativní výdaje eh, komise. A to znamená, znamená eh, šetřit eh, i v oblasti konferencí, misí, informačních technologií a jiných oblastech. Musíme vzít v potaz to, co se stalo e, v loni a zkušenosti e, vlastně e, procesu, rozpočtového procesu roku 2011 a, a také vyjadřují naději, že letos v tomto světle to bude vlastně hladší proces na základě zkušeností z roku 2011, pokud k ním přihlédneme. Těším se samozřejmě na další setkání, to bude 30. března, trialog a pak samozřejmě v návaznosti na to předložíme návrh rozpočtu. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo řečníkům za jednotlivé frakce. Nejprve pan Lavia za EPP na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. To, co tady teď probíráme, to je první krok pro rozpočet EU 2012. Naše frakce od začátku jasně říkala, že dává přednost eh, takovému rozpočtu, který zohlední priority Evropského parlamentu. Tyto priority jsou, eh, jsme jasně vysvětlili jak komisi, tak radě Přispěli jsme k tomu, aby se tyto priority posílily a chceme vyvážený přístup, tak jak o tom hovořila zpravodajka. Jasně jsme řekli, jaké máme priority s přihlédnutím k tradici naší frakce. Další rozvoj Evropy eh, závisí také na inovaci a výzkumu. Myslím si, že do těchto oblastí musíme jako Evropská unie více investovat v budoucnu a Evropský parlament eh, musí uh, na tyto věci stále upozorňovat, dokud nebude předložen konečný návrh tohoto rozpočtu. Odpovědnost musí být eh, srdcem tohoto nového rozpočtu, což eh, neznamená, že bychom doposud eh, odpovědní nebyli. To řekl pan Levandovský správně, ale v těchto dobách se musíme chovat zodpovědně a proto považuji za potřebné poukázat na to, eh, co probíhá, k čemu dochází v mnoha severoafrických zemí. Musíme eh, zamítnout střednědobou perspektivu. Důležité je, abychom byli schopni reagovat na nečekané události. A proto také s ohledem na hlasování považuji za důležité, abychom zůstali u textu, který přišel z výboru pro rozpočet a nechápu, co navrhla GUE, to znamená eh, otázka daně z finančních transakcí. Nezávisle na obsahu nemám dojem, že by tato daň byla relevantní pro rozpočet 2012. Má slovo pan Ferm na dvě minuty 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko a především srdečné díky na adresu paní Balzány, která zvolila velmi dobré východisko a e, také e, e, vlastně konstrukci své zprávy. Stručná a přitom je zaměřena na nejdůležitější otázky, které to jsou. Ukázat, že strategie EU 2020 nepředstavuje pouze prázdná slova, ale je to vážný pokus o mm, vytváření nových pracovních míst v Evropě. Představuje to pouze e, malou část celkových nákladů, ale může to sehrát strategickou roli, zejména pokud jde o investice do projektů, které členské státy sami neunesou anebo potřebují k tomu solidaritu Evropy. Jde o vývoj, výzkum, infrastrukturu, technologie, dopravu, jde o to jednotný trh skutečně završit a e, rozvinout v celém potenciálu vnitřní trh práce Evropské unie může pouze takto zaručit konkurenceschopnost. Ale to vše stojí finanční prostředky a proto je e, e, nyní na čase, aby členské státy a rada prokázaly, že to může fungovat. Máli se stát strategie EU 2020 skutečností, pak je to nutné. A nebo také Lisabonská strategie. To jsou dobré nápady, které ale pak eh, mizí eh, v zásuvkách. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Haglundovi na dvě minuty. Tak, fru ordförande, låt mig också inledningsvis tacka vår rapportör för ett Děkuji, já chci také poděkovat zpravodajce za její dobrou práci. Není to žádný jednoduchý úkol předkládat priority rozpočtu. Pokud je o strategii 2020, tak i já ji vidím jako e, důležité jádro. Nemůžeme čekat na to, až e, bude strategie Evropy 2020 zrealizována bez toho, že nebudou prostředky. Tady je to v odpovědnosti komise, aby předložila příslušné návrhy, tak aby to bylo možné. Doposud to bylo tak, že prostředky e, se vlastně pro tuto strategii nedostaly v takové výši, v jaké byly potřebné. A nám jde o to, abychom zajistili, že tyto dobré myšlenky a nápady neskončí někde v šuplíku. My jsme předložili pozměňovací návrhy a jsme spokojeni s tím způsobem, jak byly zapracovány a já zpravodajce za toto děkuji. Pokud je o radu, tak musím říct si toto. My jsme se v parlamentu poučili z toho, co bylo v roce 2011 a zcela jistě budeme muset popřemýšlet, jak nejlépe využít a rozdělit své zdroje je to také otázka úsporných opatření, ano, vždy, ale nesmíme přitom zapomínat na to, že EU převzala celou řadu úkolů a to znamená, eh, že na to potřebuje také prostředky. A to je úkol rady. Není to tak, že by tyto věci se dokázaly zrealizovat sami, ale je potřeba k tomu mít prostředky. A v tomto duchu bychom měli jednat. Děkuji a nyní dávám slovo panu Elisovi na 1 minutu 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně chci poblahopřát eh, zpravodajce k její zprávě, protože eh, se domnívám, že na rozdíl od jiných pokynů eh, v jiných letech je skutečně tento návrh velmi zacílený a soustředěný na to hlavní. Za svou skupinu mohu říci, že musíme brát skutečně v potaz to, co se děje jinde v Evropě a, ne, nezaměřit, a nesoustředit se pouze na Brusel. A proto to, co se říká v odstavci 21, jedna, kde se hovoří, že musíme hledat negativní priority a úspory v institucích, musíme hledat v rámci výboru prioritách, to je důležité, ale zatím se v tom málo učinilo pokud jde o tu touhu, kterou chápu o e, získání více peněz na strategii EU 2020, na tu vlajkovou loď, tak tady je nutno e, hledat nejenom akce, které mohou produkovat peníze, ale musíme také přemýšlet o tom, kde e, získat úsporná opatření v jednotlivých institucích to by také měla být důležitá úvaha v rámci rozpočtu 2020. A pokud jde o odpovědnost, kterou bychom my měli převzít v oblasti úsporných opatření, pokud se nám podaří vyrovnat se s eh, úsporami, eh, tak mm, pak my souhlasíme, aby došlo k určitému zmrazení výdajů eh, ku prospěchu agendy 2020. Paní Trüppel, Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dámy a pánové, také my zelení si myslíme, že v době nedostatku prostředků a nutnosti úsporných opatření na to musíme reagovat, protože je třeba, aby se snižovaly dluhy v členských státech na evropské úrovni, naštěstí ne, protože žádné dělat nesmíme. Jde ale o to, aby se nejen snižovaly dluhy, ale aby se také našla rovnováha tak, aby se investovalo také do budoucích projektů, tak aby se neohrazil to vývoj. To znamená, že i to musí vlastně představovat rozpočet eh, v rámci této strategie. Kromě toho, pokud je o evropský rozpočet, tak v minulých letech jsme se zavázali k určitým věcem týkajícím se strukturálních fondů, které bude nutné financovat. Pokud je o přístup paní Balzány a hlavní body strategie EU 2020, kam půjdeme dál, beru velmi vážně. A je to otázka prostředků na politiku, nebo spíš proti změně klimatu. Je to otázka obnovitelných zdrojů energie ve vyšší míře, tak, abychom vydávali peníze do výzkumu a vývoje na evropské úrovni. A to musíme zajistit. Myslím si, že je také správné, jak se teď pracuje s nástrojem toho evropského semestru, že členské státy i rozpočet, to znamená celkem 28 rozpočtů, se spojí a budou pracovat na cílech této strategie 2020, kde budeme muset vydávat víc peněz. Když se podíváme na, doufejme, demokratický vývoj v afrických státech, tak my jako Evropané máme zájem na tom, aby tam vznikly demokratické struktury, občanská společnost, demokra- parlamentní demokracie a k tomu potřebujeme flexibilní prostředky, aby bylo možné je podpořit. Jako poslankyně za zelené říkám výslovně s ohledem na Japonsko, kde můžeme ušetřit. My si myslíme, že pokud je o ITER, o jadernou fúzi, mohli bychom ušetřit, ale my nevíme, co uděláme s vyhořelým palivem, nevíme, co s tím projektem. E, místo, abychom tyto prostředky věnovali na to, abychom mohli e, odejít od energie jádra a přejít k obnovitelným zdrojům. Všichni víme, je to otázka OSN, politika klimatu tak naše výroba energie se musí změnit a rozpočet, evropský rozpočet 2012 k tomu už musí přispět a doufám, že budeme mít také sílu v dalších finančních výhledech tyto kvalitativní změny udělat. Děkuji a nyní teď dávám slovo panu Portasovi na dvě minuty 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně. Diskutujeme eh, návrh eh, příštího rozpočtu. A venku jsou desítky tisíců pracujících, kteří se vydali do ulic s jasným eh, signálem. Chtějí říci, že politika úsporných opatření ničí eh, naše hospodářství a ničí životní a eh, pracovní podmínky Evropanů. A my eh, také říkáme, že tento ekonomický model nám byl vnucen, obsahuje mnoho pokut a sankcí a žádné záruky. Naopak skončí to s udržitelnou tvorbou pracovních míst. A proto bych řekl, že pakt pro Evropu, který byl schválen vládami, je pakt či dohoda proti mzdám, proti důchodům. Je to dohoda, která eh, eh, nadále zaručuje, aby eh, pracující eh, platili účet za krizi a tak dále. Musíme tomuto procesu věnovat více pozornosti a naslouchat. Eh, z hlediska evropského rozpočtu to nevede k hlavní otázce nebo odpovědi na ní, totiž jakou eh, roli má sehrávat veřejné investování nebo veřejné investice slyšíme, že potřebujeme rozpočet s nulovým růstem. Vlády říkají, že jménem úsporných opatření potřebujeme evropský rozpočet s eh, nulovým růstem, ale to je nesprávná odpověď a eh, nesprávná debata, nesprávná odpověď z mnoha jednoduchých důvodů. Totiž není možné prosazovat eh, politiku úspor, která eh, je na národní úrovni čím dál tím přísnější a současně říkat, že z důvodu úsporných opatření v členských státech potřebujeme i stále nižší a slabší evropský rozpočet. Um, takovéto důvody vedou k jedinému důsledku a sice méně veřejných investic na národní i evropské úrovni a to znamená méně zaměstnanosti, další podkopávání sociálního státu. O to tady dnes jde, když debatujeme o rozpočtu na rok 2012. Je to debata proti lidem, kteří věří, že krize může být vyřešena eh, zvyšováním či prohlubováním pro propasti mezi bohatými a chudými prohlubováním nerovností. Tato politika tvrdí, že je plná dobrých úmyslů, ale nereaguje na výzvu, která stojí před námi, totiž výzvu pracujících. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Andreasen na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Tato slabina této zprávy je, že zcela ignoruje pozorování Nejvyššího kontrolního úřadu Evropy. Totiž jediná informace, která je k dispozici, hovoří o integritě a efektivnosti, eh, s níž jsou evropské fondy využívány. Eh, zvyšování eh, rozpočtu v naději, že Evropská unie a strategie 2020 nás vyvede z krize, eh, je krátkozraká. Je zde hrozba, že když budeme omezovat evropský rozpočet, tak eh, způsobíme také, eh, respektive to bude omezovat také evropskou solidaritu. Ale to ukazuje na to, že ignorujeme dopady krize na evropské občany. Jménem britských eh, daňových poplatníků žádám Davida Camerona, aby eh, nepožadoval zmrazení eh, rozpočtu. A děkuji za pozornost. Teď dávám slovo paní Wortmann na dvě minuty. Děkuji, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Vyslovím se ke třem bodům. Eh, zpráva o rozpočtu 2012 vychází z předpokladu lepšího řízení mezi EU, evropským semestrem a cíly strategie 2020. Posiluje rozpočet eh, o další dva hlavní cíle, je to zlepšení vzdělání a podpora sociální integrace, což je podle mě jádro budoucnosti Evropy. Za druhé, Zdůrazňuje také nutnost eh, lepších synergií mezi veřejnými zdroji a investici z EU a členských států a celkovými politickými cíly a jejich realizací vyšší míra koordinace, lepší odladění a soustředit se na společné cíle, to bychom měli podpořit proto, aby se zvýšila šance dosažení cílu. Za třetí, energetické cíle ochrana klimatu. S ohledem na katastrofu v Japonsku je nutné udělat všechno proto, abychom podpořili obnovitelné zdroje aktivní politika klimatu a vytváření zelených pracovních míst nepřispívají jenom ke klimatickým cílům jako takovým, ale mají také pozitivní vliv na sociální politiku. A v neposlední řadě připomínám, že rozpočet EU nesmí vykazovat eh, deficit a proto také je velmi důležité, abychom ho správně zrealizovali a pouze 2% tam mohou být bokem. Děkuji a teď dávám slovo za další řečníky panu Gariga na, Gorigovi na dvě minuty. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, rád bych poděkoval na úvod paní Balzány, zpravodajce, která skutečně prokázala velkou flexibilitu. To bych chtěl zdůraznit, protože na začátku ta myšlenka nebyla, že by se zorganizovala tato rozprava na základě hlavních směrů rozpočtové politiky, ale je to dobrý nápad, protože jde o stanovení hlavních priorit které eh, budou platit v následujícím období. Dvě základní připomínky. Nejprve úsporná opatření. Úsporná opatření to není princip, to je nástroj. Je to nástroj, jehož cílem je dosáhnout rozpočtu, který by byl skutečně důvěryhodný. Rozpočtu, který eh, by nešel ve směru toho, co zažíváme v jednotlivých zemích. Ve většině zemí náklady převyšují příjmy a způsobují závažné problémy v eh, rozpočtové. Dále si myslím, že bychom neměli do rozpočtu na příslušný rok zapracovávat otázky, které patří do působnosti mnoha několika letého finančního rámce. A zde mám na mysli eh, především Eh, daň z finančních transakcí. Toto všechno patří do daleko širšího finančního rámce a pokud bychom uměle zahrnovali tuto diskusi do, roč, do rozpravy o ročním rozpočtu, tak by nám, nás to vedlo k chybným strategiím při vyjednávání s radou. Připomeňme si zkušenost z minulého roku a to, když jsme chtěli zapracovat do ročního rozpočtu opatření, iniciativy nebo myšlenky, které v podstatě patří spíše do globálnějšího evropského kontextu. Došlo k zablokování, k neúspěchu a je riziko, že by se to mohlo opakovat, to, co se stalo v roce 2011 a že nebylo, že by potom ne, bychom neměli dostatečné prostředky po pokrytí potřeb Evropské unie v následujícím období. Nyní dávám slovo panu Gajerovi na dvě minuty. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážený pane komisaři Levandovský, dnes diskutujeme o nutnosti, abychom šetřili s ohledem na dluhovou krizi, kterou zažíváme v členských státech. Kolegyně Triple a další správně poukázali, že tato krize nás zasahuje pouze částečně, protože eh, rozpočet EU nesmí být v dluzích. Jak to ale vypadá, když objem evropských výdajů eh, v podstatě představuje, odpovídá jenom dvěma procentům eh, výdajů 27 členských států, ale já si myslím, že tady jde o symboly. Symboly, které cítíme a vnímají je eh, všechny členské státy jak tak, že to, co poukážou do Bruselu, skončí v černé díře. A plně se ignoruje to, že to, co my s těmito prostředky uděláme, se vrací také do členských států. Samozřejmě Evropa není spořitelná, máme solidární politiku, eh, snažíme se eh, pomoci těm, kteří jsou méně rozvinutí, ale například v severní Porní Westfálsku v Německu už v Veškeré nástroje, které se používají na trhu práce, jsou spolufinancovány z evropských fondů a to je samozřejmě také důležité. Podívejme se na to, jak vydávají členské státy evropské peníze. Eh, ve výroční zprávě Evropského eh, kontrolního úřadu čtu, že pokud je o vydávání těchto peněz a využívání, tak jsou tam nedostatky. Dočtu se, že se prostředky, které nebyly investovány správně, vrací a že jsou to miliardy. A dočtu se také to, že komise nám eh, laskavě poskytuje informace o tom, že tam, kde jsou evropské programy zpravovány špatně, tak se prostě eh, ty prostředky vrací. To se stává bohužel v Německu i ve Spojeném království. To znamená, že vyzývám členské státy, aby věnovali pozornost lepší zprávě evropských prostředků. Myslím si, že tam docílíme, pokud to dokážeme, takové synergie, která přispěje k tomu, že skutečně poskytneme lepší situaci. Děkuji. Děkuji, pane Gajere, a teď dávám slovo paní Jensen na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také poděkovat paní Balzány. Domnívám se, že eh, je to velice obtížný, ale velice důležitý úkol, abychom se dohodli na tomto rozpočtu. Ten rámec je, ten úkol je skutečně nelehký. Rozpočet musí být takový, že v průběhu roku musíme stanovovat finanční perspektivy a také omezení jsou stále větší. Například výdaje v zemědělství byly využity pro financování nových iniciativ, jako například investice do oblasti energetiky nebo do jiných odvětví, takže je stále obtížnější eh, dosáhnout skutečné konsistentnosti v těch výdajích. A souhlasím se zelenými, kteří eh, říkají, že je potřeba nalézt prostředky na eh, peníze na eh, obnovitelné zdroje. Myslím si, že je potřeba zohlednit situaci v Japonsku, podívat se na to, co se tam děje s jadernými reaktory a posílit nezávislost na fosilních eh, palivech. Myslím si, že je potřeba v roce 2012 najít jiné prostředky, a chtěl, jsem ráda, že komisař zdůraznil, že rozpočet Evropské unie není podobný rozpočtu jednotlivých států. Evropská unie musí také mm, poskytovat ty prostředky, které přislíbila, že poskytne. Komisař by si přál, abychom tentokrát ta vyjednávání eh, měli snadnější, aby rada tedy jednala rozumnějším způsobem vůči nám a aby se předkládaly konkrétnější návrhy na základě skutečných potřeb. Dále bych chtěla také poděkovat komisaři za skutečnost, že zdůraznil, že je potřeba dosahovat úspor u administrativních výdajů. To jsou položky, kde bychom skutečně měli eh, ušetřit a najít úspory. A domnívám se,

Teď dávám slovo panu Ferreirovi na minutu 30 vteřin. E, děkuji. Tato debata ukazuje, že neexistuje alternativu e, k e, pravolevém koncenzu, eh, který eh, nás sem dovedl. Tento koncenzus ani neskýtá eh, strategie exitu z krize. Znamená to hluboké změny pro rozpočtové politiky EU a nový pohled na zdroje a naše cíle. V této chvíli jediné, co děláme, je navyšujeme propast mezi členskými státy. Evropský rozpočet musí zajistit konvergenci mezi rozpočty EU a vyčerpání potenciálu všech členských států podpořit eh, růst zaměstnosti, vymícení chudoby a sociálního vyloučení. Musí být nástroj, nástrojem pro sociálně a ekonomickou soudržnost. Nemůžeme pouze sociální služby měnit na finanční eh, produkty eh, a tím pádem se pracovní místa budou stávat více a více nejisté. To se právě děje díky strategii 2020. Tím se opakuje ještě jednou prohlubují, ještě více prohlubují propasti mezi ekonomikami členských států a povede to pouze k nárůstu strukturální nezaměstnosti. Takže je na místě nová evropská strategie solidarity a udržitelného růstu na, založena na nové politice v oblasti ekonomické, sociální a ekologické. E, podporou komunitárního rozpočtu a proto jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů ke zprávě. Tento komunitární rozpočet eh, by měl skutečně sloužit eh, cíli rozvoje a eh, míru a nebude dále podporovat vojenská dobrodružství, která zažíváme dnes, dobrodružství, která jsou čím dále tím více financována evropským rozpočtem. Chceme naléhavě vyzvat, aby evropský rozpočet nabral zcela jiný směr. Děkuji. A teď dávám slovo. Teď dávám slovo paní Morganti, panu Morgantimu, paní, paní předsedkyně, vážení kolegové. Tato zpráva, která by měla nastínit směry rozpočtu pro rok 2012, nemá velký význam. Jsou tam určité vágní, nejasné informace a nevidíme příliš dobře, jaké jsou skutečné priority parlamentu pro rozpočtový rok 2012. Například několikrát se tam dělá odkaz na strategii 2020. Je to příliš široká, nákladná a ambiciózní strategie. Jaké jsou priority eh, v rámci této strategie? Členské státy musí eh, zohledňovat omezené rozpočty v důsledku krize. Nejsme naivní, tak abychom si mysleli, že na úrovni Evropské unie můžeme dělat nějaké skutečně velké věci. Takže méně slov, ale možná by bylo potřeba uvést určité, určitá omezení, určité intervence. Víme, že jde o hlavní směry, o obecnou orientaci, ale podle mě toto všechno je téměř neužitečné a hlavní cíl by měl být vyjádřit se k těm hlavním otázkám. Děkuji, další řečník, minuta 30. Voorzitter, socialistisch collega Balzani. Paní předsedkyně, Eh, naše kolegyně paní Balcány říká, že EU v podstatě se stará nikoliv o občany, ale hlavně o sebe. Socialisté a křesťanští demokraté se starají o to, aby v parlamentu se vydávalo a plítvalo stále více peněz to znamená, že je to otázka drahých asistentů a podobně. To jsou všechno ty věci, které a ti lidé, kteří mají dobré kontakty. Pak je tu Galileo, tento prestižní projekt, Evropský televizní kanál, to je všechno plítvání penězi. A pak má ještě někdo odvahu hovořit o odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. To prostě to první ne, neexistuje vůbec a to druhé se projevuje ve vysokých cenách a plítvání. Eh, není to to, co by očekávali evropští občané. A vůbec se nehovoří o úsporách, jde pouze o to o utrácet ještě více. Myslel jsem si, že v průběhu času se to změní, ale naopak. Děkuji. Další řečník, pan eh, Šurián na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, navrhoval, kolegyně a kolegové, abychom eh, po těchto diskusních příspěvcích se konečně vrátili k realitě. Nebylo snadné pro zpravodajku sestavit tuto zprávu protože O číslech se zatím bavit nemůžeme, protože komise nám dosud ještě nepředložila rozpočtový rámec, ale o principech můžeme hovořit eh, dlouze. A zpravodajka si vyložila eh, problematiku velmi dobře, totiž jak zahrnout strategii 2020 do rozpočtového rámce ale rozhodnutí, aby v odborných politikách ještě nevznikaly žádné rámcové pod podmínky, respektive aby tam odborné politiky ještě vůbec eh, zmíněny nebyly, nás oprávňuje k určitým kritickým poznámkám, protože bez eh, těchto odborných cílů situace vyhlíží jinak. Eh, my ale politiku soudržnosti považujeme za velmi důležitou, to již konstatovat můžeme, protože tato politika soudržnosti se nyní začíná rozvíjet největší investice budou právě v této oblasti. A dále chci eh, ještě říci, že ta, tyto platby eh, nejsou eh, samoučelné, nejde o, ne, nejde o mrhání, ale jde vlastně o investice do rozvoje Evropy, protože zaostalé oblasti potřebují finanční prostředky. Parlament se o to musí zasazovat, aby investice doputovaly tam, eh, eh, kde jich je zapotřebí. A in, prestižní investice to je něco jiného. Já se domnívám, že rozpočtový výbor by s ostatními výbory se této úkol, z tohoto úkolu zhostil dobře. Děkuji. Madame Grevier. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Ráda bych poděkovala naší zpravodajce, paní Balzány za konsistentnost eh, jejího návrhu usnesení o hlavních směrech rozpočtu na rok 2012. Tento návrh eh, vydá jasné politické poselství, jasně zohledňuje eh, omezení, která tíží jednotlivé členské státy a navrhuje přijetí takového rozpočtu, který zohledňuje sociální, politické a ekonomické výzvy. Členské státy diskutují tedy pouze o uplatňování úspor, dalších úsporných opatření, ale parlament alespoň v této části se snaží ukázat svůj závazek vůči tisícům pracujících, kteří dnes pochodují v ulicích Bruselu, aby vyjádřili svůj nesouhlas s těmito ekonomicky diskutabilními a sociálně nespravedlivými opatření, které vedou ke zvyšování strukturální nezaměstnanosti v Evropě. Poprvé je zde jasně, jsou jasně vyjádřeny cíle strategie 2020 a umožňuje to soustředit se na zaměstnanost a růst, eh, jasně stanovit, jaké jsou naše priority, protože strategie 2020 si stanovuje 70% eh, zaměstnanost, ale Tady víme, že ještě ta jednání budou obtížná, na, na rozdíl od toho, co uvedl pan Levandovský ve francouzském tisku. Členské státy již eh, zohledňují svoji krátkodobou vizi, což vede k omezení eh, finančních příspěvků do rozpočtu Evropské unie. Vidí eh, Evropskou unii nikoliv jako přidanou hodnotu, ale považují ji za více náklad a nikoliv jako svého spojence pro ambiciózní politiku. Nech nemilme se, rozpočet na rok 2012 bude projdeme znovu přehledem eh, manévrů a protože bude to tedy rozpočet, který představuje pouze 2% veřejných výdajů Evropské unie, potřeba rozvíjet ambiciózní politiku ve všech odvětvích a už jsou to velice obtížná jednání. Je potřeba, jakým způsobem se zohlední politika soudržnosti vzhledem k občanům, které je potřeba využít všech synergických efektů a proto zdůrazňuji význam eh, vzdělení pana komisaře Levandovského. Děkuji paní Grelie a nyní dávám slovo slovo panu na jednu minutu. Pani, paní předsedkyně, Jestliže necháme stavět dům, pak nejvyšší účty přicházejí v závěrečné fázi. A totež se děje v Evropě. Ke konci víceletého finančního rámce dostáváme nejvyšší účty, eh, ale odpor eh, vůči eh, uhradě těchto účtů z různých koutů Evropy i z mé země, z nízozemí, není ničím jiným než nedůvěryhodný postup. Je to tak, jako když necháme stavět dům, se vším souhlasíme a pak se nakonec zdráháme zaplatit. Samozřejmě, že v konečné fázi lze usilovat o úspory. O to musíme usilovat i v Evropě, zejména v Eh, odstavci 21 Balcány na to správně poukazuje, ale konečný účet, finální účet musí být v každém případě zaplacený. Pokud se proti tomu stavíme na odpor, pak pouze podněcujeme antievropské pocity a euroskepticismus. Děkuji. Pan Lamasur zde není a dávám tedy slovo další řečnici, paní Hercog, na jednu minutu 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Rozpočet 2012 už je šestý v řadě a proto také už máme jasný obraz o tom, jaké jsou nedostatky a jaký je pozitivní vývoj v rámci víceletých programů. Pokud je o rok 2012, tak tento rozpočet musí umožnit, abychom dokázali realizovat cíle a priority Evropské unie, zejména v rámci strategie 2020. Jde o to, aby se Evropa zpamatovala z krize na základě zaměstnanosti, inovací, výzkumu, vývoje, priorit v oblasti energetiky, sociální integrace a boje proti chudobě. Strategie Evropa 2020 musí být ufinancovatelná a proto chci připomenout, že parlament už několikrát upozornil na pochybnosti, které má, proto musíme vyzvat komisi a radu, aby učinili rozhodné kroky. Nesmíme se spokojit s tím, že budeme mít méně Evropy v, ve světě, kde neočekávaně dokáží přijít přírodní katastrofy a neštěstí a zničit a změnit životy lidí v celém regionu a mnoha zemích. Potřebujeme tedy Evropu a společné prostředky. Děkuji paní Herzog a nyní dávám slovo paní Holmajer na jednu minutu 30 vteřin. Paní předsedkyně, milé kolegyně, kolegové, rozpočet 2012 stojí před obtížným hospodářským a finančním pozadím 27 členských států. Z tohoto důvodu si asi nebudeme moci dovolit vše, co si přejeme. Domnívám se, že předložená zpráva paní Balzány v konečném důsledku představuje um, únosný kompromis, ale dovolte několik kritických připomínek pro mě více peněz eh, neznamená v konečném důsledku více solidarity a více Evropy. V podstatě jde o kvality eh, eh, čerpání finančních prostředků a zejména jde o to, abychom ty cíle, jichž chceme dosáhnout, také dosáhli a nejenom vynakládali, peněz, vynakládali peníze. Také ehm, otázky potenciálních zájmů musíme zvážit. To nesmí vést k další zátěži eh, eh, občanů, ale k rozvoji konkurenceschopnosti našich podniků. Považuji také za důležité, abychom nejenom zdůrazňovali, že evropský rozpočet činí pouze 2%, protože konec konců mnohé státy spolufinancují eh, evropské prostředky, takže tady existuje v podstatě mnohem větší finanční objem, který je k dispozici právě na pozadí programu EU. Považuji za mimořádně důležité, abychom téma výzkum výzkum, vzdělávání, udržitelnost a posilování ekonomického růstu podporovali a proto považuji za důležité, jako, aby velkoprojekty eh, jako ITA a děkuji paní Jensen za poznámky, byly mm, eh, skutečně dobře financovány a mm, transparentně řízeny a spravovány, jinak eh, nás mm, výrazně předhoní američané, protože oni prosazují obdobné projekty a Evropané by neměli vždy zaostávat. Děkuji, nyní má slovo pan Fernandez. Pane presidente Pane komisaři, milé kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych nejdříve pogratuloval paní zpravodajce k její práci. To ale neznamená, že bych neměl co dodat. Myslím si, že ta vodítka, o kterých se tady bavíme, jsou příliš obecná. Myslím si, že potřebujeme. Tohle je spíš usnesení ke strategii 2020. 2011 jsme měli jako prioritu mladé lidi a 2012 bychom měli také pokračovat. Máme sice ještě čas, ale musíme to mít na paměti. Pro o mladých lidech se tu vůbec nehovoří. A tato posedlost strategií 2020, to by mělo patřit spíš do kohezní politiky, do politiky soudržnosti. Politika soudržnosti, na tu jste zapomněli, je to přece mimořádně zajímavé a důležité. Není možné, aby to bylo pouze opatření na přizpůsobení, protože politika soudržnosti Eh, tu nemůžeme nahlodávat, eh, nemůžeme brát peníze a dávat je do strategie 2020 a také jste neřekla nic o této politice soudržnosti, která je přitom tak důležitá. Máme ještě čas to napravit, stále ještě můžeme něco vylepšit a udělat opravy. Děkuji. Teď má slovo paní Matera jednu minutu 30 vteřin. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, ráda bych poděkovala naší zpravodajce za odvedenou práci. Rozpočet na rok 2012, stejně jako na rok 2013, to budou konsolidační rozpočty, jejichž cílem bude eh, zohledňovat eh, úspory na, v nákladových položek a to bude skutečně referenční bod pro částky, které budou stanoveny zaměřeny na následný víceletý finanční rámec. Co se týká priorit v roce 2012, tak bychom chtěli zdůraznit koncept odpovědnosti. To je potřeba, aby se posilovala efektivnost hospodářství s co nejnižšími disponibilními zdroji. V tomto rozpočtu jsou uvedeny důležité priority, které na, za na začátku nebyly převzaty do zprávy paní Balzány, jako například růst, rozvoj inovace, které obhajuje naše frakce EPP. Priority Evropské unie vyžadují adekvátní rozpočet, je proto důležité zajistit flexibilitu mezi jednotlivými výdajovými kapitolami, aby se lépe čelilo potížím souvisejícím s hospodářskou krizí. Je potřeba nabídnout takový rozpočtový rámec, který zohlední vlastní zdroje, nicméně nejsem příznivě nakloněna Eh, zavádění daně z finančních transakcí, eh, kterou navrhuje skupina NGUE. Spíše bych souhlasila s prohloubením myšlenky navrhované komisí která je hodně technická a tak, aby se skutečně došlo k evropské nadhodnotě. Děkuji. Děkuji a v rámci spontánních řečníků dávám slovo panu Majnkovi na minutu. Vážená paní předsedkyně. pane komisaři, kolegyně a kolegové. Evropská unie pro eh, rok období do roku 2020 má pět měřitelných cílů. Dokonce i státy si je odsouhlasily. Tyto cíle ukazují také směr, kudy jít. Úspěch Evropy závisí na tom, jak těchto cílů dosáhneme. Jde o odpovědné chování jednotlivých států. To určí, zda budeme mít vyšší zaměstnanost, či snížíme podíl lidí, kteří předčasně ukončí školní docházku, či zda dosáhneme plánovaných parametrů v počtu mladých lidí, kteří získají vysokoškolské vzdělání, snížíme počet lidí ohrozených eh, rizikem chud, chudoby a ochráníme klima. Navzdory tomu, že v EU je schoda na společných postupech, naše vláda mé vlasti se rozhodla krátit prioritní operační programy. Ptám se vás, pane komisaři, zda vy osobně a komise jako celek podpoříte to, aby státy hned v této první úvodní etapě strategie 2020 šly cestou, která je proti těmto cílům. Eh, Děkuji, pane Maňko, a dávám slovo paní Beňové na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Rozpočet je klíčový nástroj evropské integrace a proto záleží na tom, jakým způsobem bude nastaven. Právě v době krize může rozpočet Evropské unie přispět k, smír, k zmírnění restriktivních opatření národních vlád a nasměrovat finance do žádo, na žádoucí investiční projekty. Zde vítám, že zpráva podporuje plán zavést dluhopisy například v oblasti infrastruktury. Chtěla bych ale upozornit, že je nesmíme považovat považovat za alternativu euroobligací. Euroobligace jsou podle mého názoru specifickým tématem a podporuji jejich zavedení, protože jsou logickým pokračováním integračního procesu a jeho prohloubením. Opačným směrem, tedy dezintegračně, působí například snahy snížit výšku rozpočet, které narušují také solidaritu mezi jednotlivými státy, sobecké a krátkozraké dělení na čisté příjemce a čisté přispěvatele ignoruje hlubší souvislosti evropské integrace. Z toho mohou profitovat stejně všechny členské státy. Myslím si, že je potřeba použít tuto optiku právě pro diskuse o rozpočtu EU. Děkuji paní Beňová a nyní dávám slovo panu Paškovi. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Priority rozpočtu na rok 2012 řešíme také s výhledem do budoucna a proto se domnívám, že bych se měli zabývat také možnostmi úspor v budoucnu. Z mého pohledu se domnívám, že je velice důležité zamyslet se také nad pravidelným cestováním poslanců a úředníků Evropského parlamentu do Štrasburku, které se opakuje 12krát do roka. Domnívám se, že tím iritujeme naše občany, protože daňoví poplatníci musí vlastně eh, hradit toto naše cestování a stojí je to nemalé prostředky. Takže alespoň v dlouhodobém vývoji bychom se měli zabývat také možností, jak tento mechanismus buď redukovat nebo upravit do budoucna. Další jistou rezervou, o které si myslím, že je potřeba hovořit, jsou náklady na zřízení muzea Evropské unie nebo Evropy které, domnívám se, je možné také posunout na následující roky, až se bude Evropské unii dařit lépe. V tomto období bychom mohli zejména v roce 2012 přesunout tyto prostředky na jiné projekty, na cíle plnění programu 2012 a zlepšit tím také efektivnost naší práce. Děkuji, pane Paško. A na závěr dávám slovo paní Smolkové. Za slovo v prvom radě chcem ocenit. Děkuji. Chci nejdříve ocenit práci zpravodajky, která v zprávě nazvala věci pravým jménem. Rozpočet EU 2012 i na další léta by měl být ambiciozní, pokud chceme plnit úlohy a cíle strategie 2020 vymanit se z krize a konkurovat světu. Podporuji návrh rozpočtového výboru na setkání s národními parlamenty, aby se prodiskutovaly obrysy rozpočtů členských států a EU na rok 2012. Na tomto setkání bychom měli zdůraznit, že rozpočet EU nesmí být deficitní, že to je pouze 2 celkových veřejných výdajů EU a že mezi rozpočty členských států a rozpočtem EU jsou zásadní rozdíly. Rozpočet EU pokrývá především investice do budoucnosti Evropy a to vše by si měla uvědomit především Rada. Už jsme slyšeli zástupce Německa, Francie, Velké Británie o snaze zmrazit rozpočet EU, čímž bychom jistě zabrzdili růst Evropy. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr dávám slovo panu komisaři Levandovskému, takže máte slovo, prosím. Vážená paní předsedkyně, pouze tři body. Ke strategii 2020. Tam byl jasný bod nebo jasná zmínka ve zprávě paní Bazány. V 41% eh, eh, eh, výdajů v rozpočtu 2011 by mohlo být přisouzenost na strategii 2020. To tež by se mělo stát v rozpočtu 2012, ale my se snažíme postupovat v rámci 2007 až 2013 to znamená, snažíme se omezit náš manevrovací prostor. To znamená, že to přizpůsobení by mělo proběhnout v rámci víceleté dohody z roku 2006. E, e, za druhé, e, poznámka na pana Elise, ale také na pana Gajera, paní Holmajerovou o negativních prioritách. Já se obávám, že tentokrát víc než kdy jindy, kromě pozitivních priorit, bychom měli prověřit, co nefunguje a e, co e, není správně řízeno a spravováno, abychom nalezli úspory. To znamená, jde jak o pozitivní priority, tak o negativní priority, které musíme hledat. A pokud jde o správu a přísnost, to je samozřejmě nezbytné Pan Hartung hovořil o plítvání peněz, ale zpráva představuje pouze 5,6 Já se domnívám, že je to méně než například v městě Rotterdamu nebo jiných evropských městech, kde je přebujela byrokracii. Dále pak se tady hovořilo nejenom o zmrazení, ale také o škrtání rozpočtu. Náš rozpočet, evropský rozpočet je bez deficitu a nemůže být viněn za špatné řízení veřejných financí v řadě členských států a má svou logiku. Eh, logiku, kterou pan Gebrand eh, velmi dobře vysvětlil. Logika se týká eh, vyzrálosti programu a to není překvapení. Jde o naši věrohodnost. Evropský rozpočet má svou věrohodnost. Jde o plnění závazků e, za projekty. Dokonce i v době úspor musíte platit své účty za elektřinu. Jde o hodno, e, věrohodnost a e, jde také o soudržnost. Je to, jsou to investiční výdaje. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A na závěr rozpravy ještě dávám slovo zpravodajce paní Balzány. Děkuji. Vyslechli jsme zde hodně příspěvků o odpovědnosti v rámci této rozpravy. Nicméně je určitá odpovědnost, která je v mých očích prioritní vzhledem k institucím. A to je odpovědnost, která je naše vlastní odpovědnost. A je potřeba konkretizovat naše programy, dbát na to, abychom neuváděli občany pouze teoreticky. Plněme to, co si plánujeme, o čem rozhodujeme. Dnes ty velké projekty souvisí s, Evrop- s Evropou 2020. První projekt, velký cíl je vytváření pracovních míst. To je ambiciózní, ale také přesný cíl, který lze zhodnotit na základě parametrů souvisejících se snižováním nezaměstnanosti. Tento cíl se mi zdá velmi konkrétní, velmi ambiciózní a řekla bych také, že je zásadní zahájit práce aby tento cíl byl naplněn. Pokud si řekneme, že strategie 2020 je příliš ambiciozní, že je moc rozsáhlá, a, a na to, aby byla zapojena do konkrétního dokumentu o rozpočtu, tak bychom byli odkázáni k neúspěchu a neúspěch si nikdo nepřeje, ani komise. Komise také nechce, abychom měli neúspěch. Vzpomeňme si na první sdělení o strategii 2020. Vzpomeňme si na to, že úsporná opatření není politika, je to situace, je to situace, kterou musíme čelit a na kterou musíme reagovat. Samozřejmě je nutné konsolidovat výdaje, ale musíme také přemýšlet o postojích, které se budou lišit od národních rozpočtů. Máme zde nástroj a to evropský rozpočet. Je to rozpočet, který nám umožní jít kupředu a podniknout nové iniciativy. Nejde o to, abychom plnili pouze cíle evropského semestru o první ale měsíce roku, ale je to globální strategie. Je potřeba využívat synergických efektů mezi rozpočty jednotlivých členských států a evropským rozpočtem, který nám umožní dát přidanou hodnotu veřejným zdrojům a uplatnit skutečnou metodu tak, aby se tyto, tato strategie 2020 konkretizovala. Je to dlouhá a ambiciózní strategie. Děkuji paní Galbalzány, tím za, uzavírám naši debatu. Nyní přerušuji zasedání do 11.30 a pak začneme hlasovat, včetně návrhu této zprávy. Děkuji.